Eh, Děkuji, milé kolegyně, milí kolegové. Na pořadu jednání je teď prohlášení Rady a komise k otázkám Číny. Slovo nyní dostává za radu pan Karl Bild. Děkuji za slovo. Pane předsedo, dochází k další debatě veliké důležitosti. Ano, Čína i zde došlo k velice závažnému rozvoji v západní části v provincii Xinjiang. Vím, že tyto události sledovalo pozorně mnoho poslanců Evropského parlamentu, jakože i naše národní parlamenty v celé Evropě. Samozřejmě, že i my, jakožto rada, jsme vyjádřili naše zneklidnění nad touto situací a žádáme, aby všechny strany se omezily na mírové řešení celé problematiky. Myslím si, že je na čase, abychom řekli, že lidským právům v Číně věnujeme velikou pozornost a že nám velice líto. Nejenom to, že došlo ke ztrátě lidských životů, ale i zničení majetku a ostatních záležitostí, které jsme viděli, které tam probíhají. Opravdu je nám velice líto a odsuzujeme všichni, všechny, kteří jsou za tyto činy odpovědní. Ovšem rád bych trošku obšírněji referoval o našich vztazích s Čínou, s touto zemí, se kterou máme obrovskou škálu různých typů našich eh, vztahů, kontaktů. V roce 2003 jsme se rozhodli zahájit tyto vztahy v rámci komplexního strategického partnerství. V tomto rámci jsme se zavázali k nesmírně ambicioznímu cíli. Toto vidíme i v různých kontaktech, stazích, které v současné době máme navázány s Čínou. Samozřejmě, že to, že těchto vztahů je, těchto možností je hodně, představuje to mnoho možností, příležitostí, ale i výzev. Snažili jsme se v rámci tohoto vztahu dospět do bodu, kde budeme moci otevřeně upřímně diskutovat i o záležitostech eh, našich obav na jedné či druhé straně, protože základ takového otevřeného dialogu je společný zájem, společný zájem na dalším rozvoji našich společných vztahů a sdílených zájmů eh, v nastolení globálního míru a stability. stability. Snažíme se to prosazovat prostřednictvím dialogu, multilateralismu. Máme zde výroční schůzky, máme zde časté častá jednání na úrovni ministrů zahraničí a zároveň zde máme dvakrát ročně dialog o lidských právech a jistě i různé sektorové dialogy, které probíhají, ať už je to v oblasti obchodu nebo jiných oblastí. Obchod je jenom pouze jedna důležitá oblast, kterou jsem zmínil. A zároveň je to dialog, výroční dialog na vysoké úrovni o hospodářské záležitosti, ekonomické záležitosti. Jistě mm, jste si vědomí toho, že v roce 2007 jsme začali jednání ohledně dohody o partnerství a spolupráce jednání pokračují, ovšem je zde ještě potenciál zvýšit úsilí na obou stranách. Máme velice jasný zájem na dalším rozvoji vztahu s Čínou a to ve všech ohledech. To sebou nese, jak už jsem se o tom zmínil, i další možnosti. Možnosti otevřeného, upřímného dialogu i v těch, i o otázkách, kde naše hodnoty jsou jiné. My samozřejmě jsme si toho vědomí. Například právě otázka lidských práv nebo trest smrti. A zároveň zde máme společný zájem. E, o tom není pochyb. A to je otázka globální finanční stability, nebo otázky spojené s výzvami v oblasti klimatických změn, to všechno je důležité, ale zároveň důležité zahraničně politické záležitosti, ať už je to otázka mm, na korejském polostrově, ať už je to otázka situace v Barmě, kde samozřejmě máme veliké obavy. A zároveň je otázka, která se dotýká afrických zemí a bezpečnost cest kolem afrického rohu. Nebudu zacházet do podrobností, ovšem rád bych zdůraznil ty obavy, které máme s ohledem na stávající situaci, nebudu hovořit o všech podrobnostech. Je to nesmírně komplikovaná záležitost a my doufáme, že vše bude vyřešeno mírovou cestou. My jsme připraveni zapojit se do jednání s čínskými orgány v otevřeném dialogu o všech těchto záležitostech, jakož to je i o jiných věcech a společných zájmech a ve kterých by měl pokračovat náš společný dialog. Děkuji vám. Děkuji radě za poznámky a není paní komisářka Eštnová. Děkuji, vážení poslanci, vážené poslankyně. Myslím si, že to ukazuje, jaký význam překládáte strategickému partnerství s Čínou, pokud jste Čínu zařadili na program svého prvního plenárního zasedání. Ještě jednou Děkuji za příležitost stručně zde nastínit stanovisko komise jménem své kolegyně Panito Ferrovadnerové, Panity Ferrovadnerové, která bohužel tento týden na cestách a nemohla sem přijít. Ráda bych upozornila na obrovský pokrok, o kterému došlo od prvního sametu s Čínou před deseti lety. A došlo k úplné transformaci hospodářských vztahů, rozšiřují se vztahy eh, na úrovni jednotlivců, a rozrůstá se dialog o celé škále otázek. Po posledním summitu s Čínou v květnu eh, se jedná o nové eh, dohodě eh, o partnerství a spolupráci. Ta jednání běží dobře. Máme také nastavenou celou řadu kontaktů na vysoké úrovni, včetně premiéra Číny, který navštívil předsedu komise Barosa začátkem tohoto roku. Dále zde máme eh, hospodářský a obchodní dialog, kterému já jsem spolu předseda, eh, předsedala eh, s, s náměstkem ministerského předsedy Číny. Řešíme s Čínou také otázky klimatu a další. Zároveň jsme svědky, jak úžasného rozvoje Číny tak i některých věcí, které jsou znepokojivé. Hospodářský rozvoj umožnil milionům Číňanů dostat se z chudoby a celému světu postoupit na cestě k naplňování rozvojových cílů tisíciletí. Nicméně Čána čelí celé řadě eh, vnitropolitických problémů a výzev týkajících se jednotlivých regionů vnitř Číny. Strategické partnerství s Čínou nám také umožňuje otevřenou konstruktivní měnu názorů ohledně témat, na které se pohled EU a Číny liší. Ehm, ať ještě například otázku lidských práv eh, a Tibetu, eh, o situaci v Tibetu, jak vím, se velmi zajímáte v této sněmovně. Nedávno jsme vyjádřili silné znepokojení nad nepokoj eh, v Xinjiangu, polito, vyjádřili jsme politování nad ztrátou lidských životů a vyjádřili svou soustrast pozůstalým. E, apelovali jsme na všechny strany, aby se chovali zdrženlivě a aby okamžitě skoncovali s násilnými činy. Doufáme, že tuto situaci je možné řešit mírovou cestou prostřednictvím dialogu bez dalšího krve prolití. Evropská unie se v průběhu let snažila e, sdělit e, své znepokojení ohledně situace menšin v Číně, snažíme se to sdělit čínským úřadům a snažili jsme se podělit o své často bolestné zkušenosti s tím, jak bojovat proti marginalizaci, vyloučení a diskriminaci, eh, kterým jsou takové menšiny často vystaveny. Vážení poslanci, vážené poslankyně, eh, společně sdílíme cíl otevřenější transparentní Číny, eh, která dodržuje mezinárodní normy v oblasti lidských práv a která spolu s námi řeší globální problémy. Abychom něčeho takového dosáhli, musíme hlouběji integrovat Čínu do mezinárodního společenství. A proto vítáme rozvoj eh, našeho strategického partnerství s Čínou eh, v duchu eh, konstruktivní angažovanosti. Děkuji. Děkuji paní baronce Eštnové. A nyní za jednotlivé politické kluby, poslanecké kluby. Za ledovce nejprve pan Elmar Brok na dvě minuty, prosím. pane předsedající, pane předsedo rady, paní komisařko, milé kolegyně, milí kolegové. Můžu se připojit ke svým předřečníkům. Jsem totiž také toho názoru, že musíme pokračovat v politice, která má popředí spolupráci s Čínou. To se nesmíme dotýkat. Samozřejmě také nesmíme připustit násilí Nesmíme připustit násilí proti demonstrantům. To vše chci předeslat. Ale myslím, že v otázce Číny musíme také rozumět to, že je to centra, centralistický stát a je tam mnoho kulturních rozdílů. To může znamenat časté problémy. A proto si musíme klást otázku po větší kulturní autonomii, po větších možnostech. Eh, ty problémy, o kterých hovořím, mohou mít například mnoho společného s jazykem. Musíme se dívat na čínskou historii. Čína vždy byla plná rozporů a mnoho odehrávalo se tam mnoho násilných akcí. Myslím, že je nutné se na tu historii podívat a uvědomovat si to při dalším postupu. Musíme si také uvědomovat, že Ujgurové jsou zcela konkrétní menšinou. Nevychází z nich terorismus, to není nutné. Musíme vždy konat rozhodnutí, ale když konáme rozhodnutí, máme před sebou mladé rybelály, kteří neumí čekat na nějaké rozhodnutí. Proto se zde musíme zabývat národní identitou. Nesmíme hovořit jen o terorismu a o tom, že někdo chce změ- zničit ten, který stát, že zatím vším vězí Al-Qaida a tak dále a tak dále. Myslím, že to by nebylo řešením. Měli bychom dát jasně najevo, že takováto politika není akceptovatelná. Děkuji vám. Děkujeme, pane Broku. Adrian Severin za Progresivní alianci socialistů a demokratů. Vážený pane předsedo, Číňané se ptají, proč Evropský parlament na prvním zasedání v rámci nového mandátu dává právě jako bod situaci v Číně. Naše odpověď musí být jasná. To je proto, že Čína, Čína je pro nás nesmírně důležitou zemí. Protože Čína je pro nás důležitou zemí a ne proto, že si myslíme, že bychom měli poučovat Čínu nebo vnucovat Číně naše názory, jakým způsobem by měly být vyřešeny citlivé problémy této země. A je to právě z toho důvodu, z důvodu důležitosti Číny pro Evropu. Právě z tohoto důvodu bychom měli věnovat velice podrobnou pozornost všem záležitostem, které mají dopad na interní stabilitu této země. Jakoukoliv událost, která by mohla být i hrozbou bezpečnosti. Eh, nyní hovoříme o multietnické realitě v Xinjiang a zároveň eh, aspiraci o autonomii Urguju. Toto jsou velice citlivé záležitosti nese to sebou i otázku respektování lidských práv, práv menšin, otázka důstojnosti, bezpečnosti, většiny i menšiny. To jsou nesmírně důležité body. Práva menšin ovšem nesmí být nějakou záminkou pro separatistické tendence. Extrémisté se snaží zneužívat tyto politiky. A samozřejmě, že zabíjení Um, zabíjení nevinných lidí. Tomu ne, nepomůže. My samozřejmě žádáme o plné respektování lidských práv, práv menšin a je nám velice líto, že dochází k těm, tomuto útlaku, nátlaku a podobně. Samozřejmě, že se musíme podívat i na extremistické tendence v tomto ohledu a měli, Evropský parlament by měl poskytnout pomoc čínské vládě i čínské společnosti v tomto těžkém období protože podobné problémy podobným čelíme i v našich zemích. Samozřejmě, že musíme požádat čínskou vládu, aby se zdržela eh, nadměrného využívání moci a zároveň požádat všechny, aby nezneužívali otázku lidských práv a eh, menšinových práv pro sledování svých geopolitických cílů. Děkuji. A za Alde nyní Vystoupí pan Votn, dvě a půl minuty. Vážený pane předsedo, často jsme byli kritičtí vůči Číně, vůči zacházení s jejich menšinami. Urkujové velice trpěli v posledním období, především od okupace východního, východní části této země Čínou. Lidé tvrdí, v roce 49 lidé tvrdí, že nechtějí nějakou teritoriální expanzi, ovšem viděli jsme v minulosti Tajvan, Tibet a ostatní záležitosti v komunistickém režimu. Jsme viděli, že tento režim se neustále snaží podmaňovat si jednotlivá území a to je důvod, proč Evropská unie nesmí zrušit embargo na zbraně, na prodej zbraní Číně. Pokud jde o mm, to, že jeden z premiérů se vyjádřil o této záležitosti jako genocidě, to je možná přehnané, ovšem je, myslím, legitimní to, že lidé hovoří, že dochází k zasahování do jejich práv. Myslím si, že celý, celý svět se dívá na tuto situaci. Ano, vidíme, eh, že o ty, těchto, informa- těchto informací se dozvídáme opravdu v nanosekundách velice rychle, protože máme k dispozici všechny tyto technické nástroje, to znamená, že jsme globální společnosti a právě proto v této společnosti bychom neměli, neměli dopustit žádné potlačování lidských práv, žád, neměli bychom mm, umožnit žádnou islamofobii nebo nenávistné projevy. Čínské problémy v tom, této konkrétní situace se dochá, dotýkají historie, oni v podstatě v současnosti současné době mají podobné problémy, jako my v Evropské unii odchází mnoho mladých lidí. Já jsem navštívil Urunči před několika lety. Ovšem, tito lidé vědí, že potřebují konkrétní politiky, aby chránili ekonomické migranty, aby měli politiky, které uznávají legitimní práva etnických menšin, podobně jako u nás v našich zemích. A pan byl, hovoříte i o, mm, zde vidím roli pro Evropskou unii. Ano, tím, jak demokracie jsou zralejší, zralejší umožní sebeurčení i menšinám a podobně v nejvě, největší problém v Evropě. Vidím například v zemích, jako je Maďarsko nebo, nebo Španělsko, to znamená mladé demokracie. Vidíme Tajván, Hongkong, že tito lidé rovněž jsou schopni žít v demokracii, měli by posílit ekonomickou sílu a myslím si, že i prostřednictvím poté by se mohla rozvíjet i politická demokracie, tak aby politiky Eh, poté šly v, zá, v závěsu, například Erasmus Mundus nebo podobné projekty, které umožní kontakty mezi lidmi. Já jsem přesvědčena, že Evropská unie by mohla hrát velice důležitou roli a pomoc Číně v dosažení těchto cílů. Watson, Děkuji vám, pane Vocne. A nyní promluví paní Triple za zelené. Pane předsedající, paní komisařko, pane předsedo rady, odsuzuj násilí na obou stranách, jak na straně Ujgurů, tak na straně Čí, Číňanů. A je mi líto všech nevinných občanů. Ale neexistuje žádný konflikt, který by byl zapříčiněn oběma stranami. Ujgurů je 9 milionů. Myslím, že Čína má politiku zaměřenou proti menšinám a myslím, že zde není nic takového, o čem se často hovoří. Ujgurové nemají na svém území skoro žádnou kulturní autonomii, vlastně nemají žádnou zprávu, stejně jako v Tibetu, i když se o tom tak často hovoří. A zcela rozhodující je, že neexistuje ža- neexistují sociální a hospodářská práva pro Ujgury. Ale myslím, že neustále můžeme slyšet jen jednu výtku, a to diskriminaci a separatismus. Ten, kdo zastává lidská práva v Číně, eh, podstupuje riziko, že bude označen za separatistu. Ale dámy a pánové, Čína musí pochopit, že jen tím, že zaručí práva menšinám, nastane tam možnost svobody a demokracie. Jen pokud tam bude zaručeno toto právo, bude moci být tato země akceptována na celém světě. A ještě jedna poznámka ke švédskému předsednictví. No je důležité mít zájem na strategickém partnerství s Čínou. Je důležitá také zahraniční politika, ale lidská práva a kritiku současné situace nemůžeme obětovat strategickým cílům. Naše strategická Čína v souvislosti s Čínou musí vyslat jasné signály politice minorit a k porušování lidských práv v Číně. Děkuji. Děkuji, paní Triple. A nyní za evropské konzervativce a reformátory Charles Tanok. Už celá století Ujkuři žijí v této zemi a po většinu této doby byly mírovými vyznavači islámu, ale v poslední době se radikalizují a má tam vliv i Al-Qaida. Čína nikdy nebyla tolerantní vůči disentu nebo, disentu nebo svým menšinám. Nicméně uh, sdílím obavy eh, z hrozby ujgurského islámského terorismu. Já jsem dokonce souhlasil, souhlasil s návrhem před třemi lety zakázat e, ujgurskou islámskou ozbrojenou frontu. Ehm, není možné se nechat zastrašit ugorskými teroristy, z nichž někteře, některé nalezáme až tak daleko jako eh, v Guantanamském zálivu. Eh, to nic nemění na tom, že tentokrát se násilí také dopustili, eh, dopustila menšina Han. Evropská unie i nadále vyznává politiku jednotné Číny, to pokud například otázku Tajvanu, a Tajvan a Tibet tedy považujeme za nedílnou součást Číny a v žádném případě bychom neměli podpořit eh, odštěpení eh, Xinjiangské provincie. Eh, uvidíme, zda tato kontroverze způsobí to, že muslimští partneři Číny v Africe, jako je Sudán, přehodnotí svůj vztah s Čínou. Dále doufám, že turecký premiér Erdogan, který který eh, to označil za genocidu. To je od něj možná trošku přehnané. Eh, Byl premiérem země, která odmítá uznat genocidu, které se dopustila Arménech. Myslím si, že eh, jeho poznámky jsou obzvlášť pokrytecké. Vezmeme-li v potaz, jak se Turecko chová ke svým vlastním menšinám, konkrétně ke Kurdům na východě země. Děkuji. Děkujeme, pane Tanoku. A nyní za Evropu svoboda a demokracie, pan Bastian Belder, prosím. pane předsedající. V regionu Xinjiang, ale i vně, se ozývaly apely k tomu krvavému setkání Ujgurů a Číňanů, ale teď to dospělo k vrcholu. Etnické kontrasty v rámci tohoto regionu jsou ale přeci proti přání různých skupin obyvatelstva. Něco se tam tady nezdařilo a obyvatelstvo prosí o mír. Demonstrace, které tam probíhaly, byly krvavě potlačeny. A to je přeci potlačení mírových snah. A to mírových snad i ostatních skupin. Máme tam i protestanty a máme tam i americké vyslance, které momentálně postrádáme. Já prosím, aby byla dodržena svoboda náboženství pro všechny náboženské skupiny v celé Číně a i v Xinjiangu. Myslím, že tak můžeme postupovat proti svaté válce a je to také podpora harmonického spolužití. Děkuji. Děkujeme, pane Beldre. Slovo dostávám. Dostávají jednotlivě řečníci na dvě minuty paní Andrkiene. Vážený pane předsedo rady, paní komisařko, vidíme zde násilí, zranění, usmrcení v v rámci tohoto povstání v provincii Xinjiang v Číně. Toto jsou alarmující informace. V Xinjiang došlo k zablokování internetu, je zde velice omezená komunikace s ostatními regiony. Když vezmeme v potaz to, k čemu došlo v Tibetu v loňském roce, a proto si myslím, že tento rozvoj v Xinjiangu by mělo být jakýmsi budičkem pro místní vládu a jejich politiku, kterou vede eh, vůči etnickým menšinám. Urkujové totiž jasně řekli, že tyto politiky selhaly a že čínská vláda by měla pochopit tuto situaci a měla by hledat řešení. 8 milionů. Taková je veliká orkujská populace v tomto regionu. Dlouho, dlouho si stěžovali na zacházení ze strany centrální vlády a nedávno v, došlo k velikým útokům proti eh, Urgujům a čínská vláda nebyla schopná je ochránit. Rovněž nedělá eh, nic proti terorismu. Čínská vláda často využívá této situace pro další represivní zacházení z Ujgury. To, že prezident Chin Chiao musel ukončit svou účast na samitě G8 a vrátit se do Číny, jasně poukazuje na to, že čínská vláda si je vědomá toho, že události v této západočínské provincii jsou závažné. Není to pouze jednorázová záležitost. Eh, čínská vláda by neměla postupovat eh, systémem agrese, ale měla by postupovat mírovým způsobem a jednat zorguji, především pokud chce prokázat, že je dostatečně že chce vytvořit harmonickou společnost a je dostatečně zralou společností. Proto podporuji naši pozici Evropské unie, kterou vyjádřilo předsednictví, tak, abychom se obrátili na čínskou vládu a žádali o svobodu projevu a i právo na mírové protesty. Děkuji vám. L'irruption de violence dans la province autonome. Eh, Osuzujeme násilí eh, eh, v provincii Xinjiang a represi ze strany úřadů. Oficiálně došlo k 186 mrtvým, ale krev je stále prolevána. Jde o mezietnický konflikt mezi Hany a Ujgury. A k čemu to vede? nevyhnutelně došlo, eh, to vyústilo v represivní zásahy eh, v Sintianku. Je to těžko kontrolovatelné. Eh, je to provincie, která je bohatá na přírodní suroviny, je tam ropa, zlato, je to tedy provincie, která je nezbytná pro budoucnost Číny, ale tuto provincii obývá několik etnik, včetně Ujgurů, ti jsou tam většinoví, většina z nich hovoří turecky a jsou to muslimové. Už celá desetiletí je vůči nim uplatňována diskriminace a jim hrozeno přímo eh, jaksi vymys- zničením jejich etnika. Eh, politika Číny eh, vůči svým menšinám byla v 80. letech liberálních, ale, byl liberální, ale postupně došlo k přetvrzení a od září 2001 Čína využívá zástěrky boje proti terorismu, separatismu eh, a náboženskému extremismu. Eh, v dubnu 2009 eh, jsme věděli, že po tebe to může dojít k dalším násilným událostem a došlo k tomu právě k Xinjiangu. Ujgurové nenacházeli pochopení pro své požadavky a tak toto dopadlo ale Čína nemůže neustále eh, nechávat eh, dojít ke krve prolití. Eh, a na ně a podepsala se také mezinárodní dohody, podle kterých má chránit práva svých, svých národnostních menšin. Je zavázána také dokumentem z roku 1984. Evropa stále přimořovala oči a žádala neustále bez úspěchu propuštění politických vězňů lidská práva v Číně jsou skutečným problémem a je třeba eh, odvážit se připomenout této zemi její vlastní povinnost vůči svému lidu. A proto doufáme eh, v silné gesto ze strany švédského předsednictví. Děkuji. Eh, Děkuji. A nyní pan Poremba za minutu a půl pane předsedající, způsob, jak probíhalo potlačení procesu v Xinjiangu, ukázal, jak silný čínský režim je. Jaké jsou jeho postu, postupy? Při etnických srážkách bylo zabito nejméně 180 osob a zraněno jich bylo ještě více. To je náboženské, náboženská a etnická diskriminace a v tom případě bychom měli jednat naprosto rozhodně. Čína totiž proti menšinám eh, postupuje velmi tvrdě, ale Ujguři nejsou jedinou obětí čínských úřadů. Občané Evropy s křesťanským dědictvím mají zcela zvláštní zodpovědnost vůči křesťanům v Číně. A Čína to je zcela neoficiální, má asi 30 milionů křesťanů zástupci této víry, tohoto náboženství, jsou pro následování, nenajdou práci, jsou potlačováni. Čínské úřady jsou si vědomi toho, že křesťanství v sobě obsahuje touhu po svobodě a proto je tady to náboženství potlačováno. Ale potlačování křesťanského náboženství není úplně účinné, protože křesťanství má mnohé, stále více příznivců. Čínské úřady musí pochopit, že Čína bude teprve tehdy moderní zemí, když tam bude demokracie a náboženská svoboda. Děkuji. Eh, Děkujeme o slovo má pan Poselt, dvě minuty. Dnešní diskuze nám zase ukazuje, že Rada je slabým místem Evropské unie. Tohle to je otázka, která je zcela jasná, týká se řeč lidských práv. A paní komisářka Ashton se tady zcela jasně vyjádřila. Od rady jsem slyšel pouze to, že jsou obě strany odsuzovány za násilné činy. Samozřejmě, že musíme odsuzovat i ujgurské násilí, ale můžeme to srovnávat? Můžeme srovnávat, když komunistická diktatura, která nemá nic společného smírem zcela brutálně a krvavě utiskuje menšinu? Můžeme to srovnávat s případy, které jsme stejně dostali zkreslené komunistickou propagandou a nikdo to vlastně nemohl přeskoumat. Já myslím, že ne myslím, ano, Ujgurové jsou obvinováni ze separatismu, ale je separatismus, když utíkáte z hořícího domu, je separatismus, když jste nespravedlivě zatčeni a zavřeni do vězení. Není to separatismus, je to jenom projevení touhy k životu. A když dáme Ujgurům v Číně prostor, aby mohli žít v hodnotný život ve své vlastní zemi, tak to není žádný separatismus, to je ta jediná možná metoda proti separatismu. Ujguři nejsou žádná menšina, jsou to, je to národ stejně jako Švédové. Ale děje se mu velká nespravedlnost a je to jen proto, že jsou menší. Měli bychom přiznávat větší práva Číně, protože je větší. Myslím, že tady Evropská unie má jasnou povinnost Dříve jsme měli v Mnichově rádio Free Europe a rádio Liberty. Ještě dnes jsme hrdí na to, že jsme tehdy byli hlasem svobody. A jsem si jist, že jednoho dne budeme stejně tak pišní na to, že jsme centrem svobodných Ujgurů. A doufám, že tuto svobodu budou moci jednou požívat všichni Ujgurové. Děkujeme, pane poslaté. Paní Gevartová má slovo. Dvě minuty. Herr Děkuji, pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Musíme zde jednu věc říci zcela jasně. V Číně máme jednotný systém a nechceme ho také nechat rozpadnout. Respektujeme čínský systém, ale neznamená to, že tato jednota a tento systém Číny musí být rozprášen. Prosím, poslouchejte, přestaňte si teď povídat a poslouchejte mě, říká řečnice. Máme zde tedy jednotný systém, to respektujeme. Ale to neznamená, že rozmanitost národů, kterou tam máme, nemusí být respektována. A to je vlastně to, co požadujeme my jako socialistická skupina. Chceme, aby byla dodržována lidská práva, práva občanů, aby tam byla svoboda občanů, aby toto vše bylo respektováno. Chceme, aby tam byla také svoboda mínění. Chceme, aby se tam mohli svobodně pohybovat novináři a mohli nám podávat zprávy o tom, jaká je tam skutečná situace. To je to, co požadujeme. A jednu věc také říkáme zcela jasně všem našim kolegyním a kolegům v Číně. Očekáváme od nich, že to, z čeho vycházíme my, musí být také zásadou v Číně. Tedy, že svět je pro všechny. A to je to, co politikové neustále opakují. Vyřešme nejdříve sociální problémy a potom se můžeme bavit o lidských právech. Ale to je špatná cesta. Musíme postupovat opačně. Nejdříve lidská práva a potom sociální práva. Nemůžeme totiž tuto dvojici rozdělit. A proto jsem byla také velmi zklamaná, pane Bilte, tím, co jste řekl. Z vašich slov jsem totiž vyčetla, že chcete, abychom vás nechali dělat hospodářské činnosti, to je, náš, to je váš první cíl a všechno ostatní vás nezajímá. To není způsob, kterým potřebujeme postupovat. To není způsob, který chceme zastávat. To je způsob Evropské komise. Nejdříve chceme společnou zásadu a na ní potom chceme stavět. Nechceme stavět na nějaké obecné, jen tak nějaké obyčejné zásadě, ale na základech lidských práv. Děkuji. Děkujeme. A nyní má slovo pan Deva. Jedna minuta. Vážený pane předsedo. Panu Beltovi bych rád poblahopřál k velice vyrovnanému projevu. Ano, myslím si, že národní státy musí mít hranice, které jsou uznány OSN a samozřejmě, že jsem proti separatismu kdekoliv ve světě, ať už je to Sri Lanka, Indonésie, mm, nebo Severní Irsko, nebo Španělsko, nebo dokonce i v Číně. Je mi velice líto, že v Číně, zemi, která je nesmírně důležitá pro nás, eh, došlo k tomu, že tisíce lidí byly zraněni, 180 lidí zavražděno. Problémy začaly v jedné malé továrně v v Uruti bylo zavražděno 186 Hanů a 46 Urguju. To je šílené, to je velice smutná situace a musíme samozřejmě to odsoudit. Pokud tam byly zapojeni nějaké separatistické síly, tak by měly být předvedeny před Mezinárodní soud. A pokud jsou to vnitřní síly, tak je to záležitost čínské policie a musíme je podporovat v jejich úsilí. Žijeme v malém světě, musíme společně žít a Evropská unie je příkladem tohoto spolunažívání. Proto musíme bojovat proti separatismu. Přece nemůžeme um, žít ve sjednocené Evropě a podporovat uh, rozstříštění Číny. To by byla cesta k chaosu. Děkuji. Děkujeme. A nyní se dostáváme k části Catch the Eye, to znamená nepřihlášení řečníci. A prvé slovo dávám na jednu minutu panu Soborovi. Děkuji za slovo. Otázka je, kde se nacházíme ve současném okamžiku, co budeme bránit Čínu, nebo Tajván, nebo Ujgury, nebo budeme bránit práva milionů Urgojů, nebo naopak se snažíme podpořit tu nejjednodušší cestu, to znamená biznis a podnikání. Hovoříme zde o ochraně kultury, svobody a tak dále. Čili co zde hájíme, co bychom měli hájit? Podívejme se společně do historie střední a východní Evropy, které žili pod komunistickým režimem, ženy, mladí lidé, kteří končili ve vězeních. Čili na kterou stranu této zdi se postavíme, budeme hovořit o skutečné autonomii, nebo budeme hovořit o opresi a útlaku, nebo zahraničním způsobu životního stylu. Hovoříme se o očekáváních Urgujů. Přece měli bychom se podívat na svobodu, na právo sebeurčení jednotlivých národu světa a já osobně pro mě je velice jednoduché říci, kde stojím já v této otázce a já doufám, kde si stojím já a doufám, že je to jasné i mým kolegům. Měli bychom je příkladem. Příkladem oblasti lidských práv, svobody, práva na sebeurčení, autonomii, měli bychom být majákem, který vysílá tento signál. A příklad právě u nás v našich zemích, které jsme, které jsme vstoupili nedávno do Evropské unie. Děkujeme. Pani Boskor, jedna minuta. Ehm, Děkuji, pane předsedající. Já bych ráda řekla, že jsem si vyslechla úvodní prohlášení Rady a komise a neslyšela jsem tam ani jednou slovo Ojgor. A přitom tady přece hovoříme o Ojgorech. Mnoho z nich bylo zabito a ještě více zraněno. Evropská unie skutečně zaštiťuje tady lidská práva, občanská práva, právo například na mírovou demonstraci ale eh, tato práva jsou zde pošlapávána. V úvodu eh, jste hovořili o mnoha důležitých věcech, ale zajímalo by mne od Rady a komise, zda počítáte s nějakými hmatatelnými konkrétními kroky v krátkodobém výhledu. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Butrhov na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Vedeme tady diskuzi na základě univerzality lidských práv, ale také na základě nutnosti globálního partnerství. Hovořili jsme o harmonické společnosti. Máme zde hluboké, hlubokou naději čínského národa, že tomu tak bude myslím, že čínský národ se není identický eh, s autoritativním režimem. Myslím, že musíme podpořit harmonizaci společnosti, ale když hovoříme o partnerství, potřebujeme jasnou výpověď. Když hovoříme o Xinjiangu, musíme tedy hovořit o Ujgurech. Ale jasná výpověď je něco zcela jiného než duch konfrontace. Od toho bychom měli ustoupit. A moje poslední poznámka k panu Posltovi. Hovořil o separatismu. Pane Poslte, já vím, že vaše bavorská skupina o tom něco vím, ví, ale myslím, že bychom měli raději hovořit o politice, eh, kterou vedeme s Čínou, spíše než o separatismu. Děkuji. Pan Stevenson na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Bylo by velkou chybou klást Čínu do stejné kategorie s Iránem. EU má velice dobré vztahy s Čínou a myslím si, že musíme dbát na to, aby naše rozpravy o e, těch aktuálních, aktuální voji v Urumči e, byly přesné a podložené fakty. To, k čemu došlo 5. července, e, bylo vlastně předem připraveným útokem na Eh, čínské Hany ze strany Ujgurů v tom daném městě. A jak víme, eh, někteří aktivisté mezi eh, Ujgury v Xinjiangu jsou islámští fundamentalisté, kteří žádají samostatný stát a zincenovali zinscenovali násilný útok, který vedl ke smrti 137 Hanů. A to znamená, naprostá většina lidí, kteří byli zabiti, byli Číňané z etnika Han. Čína poté použila tady své ozbrojené složky, aby utěšila toto násilí a násilí ze strany Ujkurů na e, etniku Han. Co jiného jsme mohli od čínských orgánů čekat, takže zakládáme svoji kritiku na faktech, na skutečnostech a e, nečiňme nějaké unáhlené, nepodložené závěry vůči Číně. Děkuji a konečně paní Leseng na jednu minutu. Myslím, že ten konflikt je zde představován často velmi jednostranně. Mohu se připojit ke svému předřečníkovi, že se velmi často jedná o útoky Ujgurů na Číňany a tyto útoky jsou často velmi rasistické. Četla jsem například jeden rozhovor s ujgurskou ženou a také s Evropankou, Eh, byla tam otázka, chcete, aby vám vládli komunisté? Ujgorové mají ve svém regionu mnoho privilegií. Například mohou mít více dětí než Číňané, mohou na základě náboženství, mít změněnou pracovní dobu a je tam také mnoho jiných věcí. Mnoho místních Číňanů jim závidí. Proto bychom se na celou věc měli dívat diferencovaně a hledat příčiny. Ty totiž často leží jinde, než to na první pohled vypadá, a nebo eh, kdybychom chtěli, aby, vy, aby leželi musíme zaujmout nějakou pozici a musíme také podpořit Číňany v řešení jejich problémů. Jednostranný pohled, který se zde často vyskytuje, považuji za velmi nebezpečný. Čínská vládla, vláda má samozřejmě nedostatkovou politiku vůči menšinám. Měli bychom jim pomoci, aby ji zlepšili. Měli bychom jim důvěřovat a spolupracovat s nimi, a to na bázi důvěry, ale i kriticismu. Děkuji. Eh, eh. Děkujeme. Děkujeme za tyto příspěvky a obracím se zase na předsedajícího rady. Pane Bilde, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Domnívám se, že šířka této debaty opravdu odráží složitost celé situace, to, čemu jsme se věnovali v dnešní debatě. Jsou záležitosti, které se dotýkají různých systémů, Číny, evoluce, to, to, to, to různorodosti tohoto systému, to, že je opravdu tento systém jiný a zároveň to, jak, věnujeme, jak my věnujeme pozornost lidským právům a že se snažíme pomoci Číně, aby se rozvinula ve společnost, která bude respektovat lidská práva. Samozřejmě hovořili jsme zde i o problémech, které která jsou spojená s, se situací menšin v Číně. To je problém, který se nedotýká pouze Číny, to je problém, který vidíme v různých dalších zemích ve světě. V posledních několika dnech jsme ovšem zaznamenali etnické násilí na ulicích um, této provincie. Samozřejmě, že etnické násilí je něco, co je neakceptovatelné, co musíme odsoudit, musíme se snažit dosáhnout smíření v této oblasti. Musí to být vše založeno na respektu pro lidská práva, ostatní práva. Musíme se poučit i na základě naší vlastní historie. Jsme si vědomí složitosti celé této problematiky. Koncepce harmonické společnosti. Všichni chceme žít v harmonické společnosti. A evidentně se musíme postarat o všechno, co je v našich silách, abychom pomohli Číně se rozvinout, aby všichni občané z Číny, které se tam ještě, kteří se ještě na tu úroveň nedostali, aby se tam dostali. Takže to myslím, že je zřejmé. A dovolte mi pouze poznamenat, že v prohlášení od pana Brokena, pana Severina a pana Watsona jsem shledal hodně moudrého čím se můžeme řídit v našem dalším jednání, jak budeme postupovat v tom důležitém vztahu s Čínou, v naší snaze chápat složitost těchto vztahů v celé jejich komplexnosti. Děkuji vám, pane ministře. Děkuji, ministře Belte. Tím jsme se dobrali konce naší diskuze a další bod na jednání jsou prohlášení Rady a komise o situaci v Hondurasu. A prvním řečníkem zaraduje pan Bild, pan ministr Bild.